potíže, které se týkají výkladu Tedy další SZP začíná samozřejmě v roce 2015 a rok 2014 to je vlastně přechodový rok, ale dohoda, které doufejme dosáhneme do července, už bude platit a to je velice důležitý bod. To musíme také vyjasnit, jaké dopady to bude mít na rozvoj venkova Mnohokrát děkuji, pane předsedo George. Mě trošku předehná. Chtěl jsem položit podobnou otázku. Nejprve chci poděkovat Aně Jensen za její vyjádření ale otázka, o kterou se jedná, ta se nedá tak snadno vyřešit. V roce 2014 máme SZP, jedná se tedy o prodloužení do roku, který byl do roku 2013 a jedná se zde o podstatné zkrácení prostředků a ta myšlenka, že zemědělství by měla být vlastně jakási banka, z které se mohou získávat peníze pro další výdaje z společenství. To je myšlenka, eh, kterou rozhodně odmítám. Pane předsedo, zdá se mi, že v té diskuzi v plénu máme také podstatné stanovisko komisaře Tolose. Tam se jednalo o paušály. A jedná se o to, že ty peníze pro zemědělství budou zredukovány. Já si myslím, že když si někdo myslí, že může odebírat peníze zemědělství a dávat je někomu jinému, tak říkám ne. Evropské instituce eh, musí sloužit jako nové, musí používat nové služby a potřebují nové finanční prostředky. A když tedy chtějí tyto peníze odebírat zemědělství, tak to není možné. Ten vlastně nejvyšší pověřenec pro tyto otázky toto vykládal potřebou příslušných kanceláří, personálu, vybavením a tam samozřejmě vznikají náklady a ty na peníze chtějí odejmout zemědělství. Já si tedy nepřeji, aby zemědělství trpělo tím, že dostane méně prostředků. Zemědělství je stejné jako před deseti lety, ale stále se mu redukují prostředky. Vytvářejí se nová, nové odbory, podpory a tím trpí zemědělství a to je zcela nesmyslné. Já si myslím, že si musíme dát pozor na to, aby náš výbor opravdu tyto otázky sledoval a odmítal veškeré návrhy, které chtějí redukovat prostředky pro zemědělství. My nejsme žádný automat na peníze. Já se mohu připojit k tomu, co řekl George. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak proběhne přechodné období. Rok 2014 bude rokem, v němž budou platit ještě nařízení pro SZP, která platí v tomto roce ale máme o 10% méně peněz. A to samozřejmě vzbuzuje velké obavy. Evropští zemědělci jsou prakticky v nejisté situaci. Je třeba hovořit o dlouhodobém plánování a také o dlouhodobých investicích, aby zemědělství neutrpělo. Další přihlášení do diskuze, nejprve tedy paní Jensen a pak tedy dostane slovo zástupce komise a nakonec ještě kolegyně Danč. Yes, thank you very much. I think so. Ano, děkuji. Myslím, že na některé z otázek by měla odpovědět spíše komise. Ale nejprve, když se věnujeme otázce jistoty a nejistoty. My zatím nemáme uzavřenou dohodu Máme pouze strop na rok 2013 a můžeme říci, že jednotné platby to je jediná věc, která je zatím jistá, protože zemědělcům stále budou vypláceny tyto finanční prostředky a v tomto smyslu tedy jistota je. Ovšem, víme, že proběhla diskuze, která se týkala finanční disciplíny a nových stropů. A v podstatě tedy existuje také nejistota. Pan Silvestris se zmiňoval o tom, že společná zemědělská politika je tak trochu bankomatem, místem, odkud se čerpá v rámci současného programovacího období a to je pravda. Protože když se vytvářel rámec na roky 2007 až 2013, někdy v noci se prostě rozhodlo, že na začátku programovacího období bylo hodně finančních prostředků, poté, se, poté jich bylo stále méně. A vy víte, že v tomto výboru proběhla v minulosti diskuze o tom, zda se ubíráme směrem finanční disciplíny. Protože marže se zužovala a tím pádem jsme byli nuceni snížit také marže v oblasti Eh, zemědělské politiky. Ale i jinde, například u Galilea, eh, zahraniční politiky a tak dále. Ale u nového rámce už tomu tak nebude. My se dostáváme do nové fáze a toto bude také úkolem vašeho výboru, abyste toto hájili. Dostáváme se do situace, kdy finanční prostředky vyhrazené na zemědělství jsou opravdu poměrně nízké a to musíme jasně říci musí být jasné, že odsud se už dále čerpat nebude na jiné účely a z toho důvodu celkově potřebujeme flexibilitu. Ovšem ta flexibilita by měla také spočívat v tom, že nevyužité finanční prostředky se budou dát využít jinde a to může být, um, to se může týkat také jiných oblastí. Dostanete se do situace, kdy otázka finanční disciplíny bude klíčová a já bych z toho důvodu dala komisi možnost eh, odpovědi v této souvislosti, aby nám komise sdělila, jak budou postupovat. Nicméně bude to otázka, ke které se tento výbor bude muset jasně vyjádřit. Souhlasím také s tím, co zmiňovala vaše zpravodajka. Je to také otázka dostatečných pladeb. Tato věc se týká konkrétně regionálního výboru, ale musíme zajistit, že budeme mít dostatek finančních prostředků na rozvoj venkova. Já jsem si poznamenala to, co dnes zaznělo. Vezmu si to domů, budu se tím ještě zabývat a také si ráda vyslechnu komisi a komisní názor na finanční disciplínu. Děkuji, ano. Slovo má Ester. Děkuji, děkuji pane předsedo. Omlouvám se zpravodajci za to, že jsem dorazila pozdě, přestože um, patřím ke křesťanské demokracii, nemám zatím možnost být na dvou místech zároveň, musela jsem tedy spěchat z jiného zasedání, abych dorazila včas sem. Byla jsem informována o tom, o čem se zde jednalo a chtěla bych k tomu dodat ještě jednu konkrétní otázku. Spravodajka samozřejmě zmiňovala pilotní projekt a přípravné činnosti a já myslím, že co je důležité mm, v rámci našeho výboru je to, že musíme na komisi mm, vyvíjet nátlak, pokud je o ceny a marže. To je věc, která již platí určitou dobu a je to stále naléhavější. Je důležité z existujícího systému získat co nejvíce informací, ovšem systém se zvláště soustředí na ceny na farmě, ceny v supermarketu, ale ne na tom, co se děje mezi těmito dvěma body. A co se děje mezi je velice relevantní. To také, když se podíváme na tu včerejší diskuzi s komisařem Barnierem, když jsme hovořili o nelegálních postupech, které se vyskytují v retailovém sektoru, respektive ve vztahu mezi retailovým sektorem a předchozími řetězci, které jsou součástí potravinového řetězce. Je tedy důležité zasahovat tady v této oblasti. A pokud je o tu druhou otázku, tam bych také chtěla ještě něco dodat. Budu navrhovat, jak už jsem navrhovala před několika lety, pozměňovací návrh, pomocí kterého budu chtít mírně navýšit rozpočet pro úřad pro potraviny a veterinu. Objevil se skandál s koňským masem, které bylo označeno jako hovězí maso. V této oblasti podvodu s potravinami nastaly i jiné problémy, jiné eh, podoby, jiné podvody. Máme totiž pocit, že takovýchto podvodů se um, objevuje stále více. Zda se jedná o strukturální trend či ne, nevím, prostě je těch případů hodně. Příliš. A já myslím, že bychom měli diskutovat o tom, jak uh, nalézt finanční prostředky pro mírné navýšení rozpočtu um, tohoto orgánu pro potraviny a veterinu, tak, aby um, ti lidé mohli vycestovat přímo do terénu a provádět inspekce neohlášené inspekce, tedy přímo v terénu. Zda se nám podaří tento rozpočet navýšit tak, že ušetříme v jiných agenturách, to uvidíme, nevím. Každopádně si myslím, že bychom měli předpokládat, že ty finance někde konkrétně najdeme a nejenom prostě předpokládat, že budou. Opakuji, že se objevuje stále více příkladů podvodů v oblasti um, potravin, což negativně ovlivňuje primární sektor, který často není na vině. Často k tomu podvodu dojde někde v rámci celého toho komplikovaného řetězce. Já bych ještě dodala, doufám, že tentokrát komise opravdu bude chtít nalézt financování, protože když jsem to navrhovala před několika lety, bylo mi sděleno ne. Samozřejmě mm, je mm, skvělé navrhovat zvýšení, navýšení rozpočtu, ale nechceme to. To říkala komise. A když to komise takto naformuluje, naše instituce má pocit, že vás prostě nezajímá posílení kontrol v této oblasti. A potom je to tak vlastně, že legislativa je evropská, ale kontroly provádějí pouze členské státy. A to podle mne není vhodný postup, protože tím pádem naše postupy nejsou účinné. Pokud my něco vytvoříme na uh, evropské úrovni, ale poté už se to neprovádí, nemá to žádný smysl. Já myslím, že komise bude nyní postupovat lépe než těmi pěti lety a opravdu tyto finanční prostředky nalezne. Děkuji. Se non ci sono altri interventi, ascolterei la commissione, la DG Agri. Pokud už nikdo nic nemá, předáme slovo paní Kristýně Borčman za komisi. Máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi učinit několik technických poznámek eh, k finanční kázni. Je pravdou, že eh, finanční eh, závěrka Komise pro reformu společné zemědělské politiky již ukázala, že na rok 2014 odhad byl takový, že bude aplikována finanční kázeň. A chtěla bych vám také říci, že přechodná úprava na které se parlament a rada e, loni shodly na přímých e, platbách, e, pro kalendářní rok 2013 bude už aplikována ve finančním roce 2014. Pokud je o finanční kázeň, komise do příštího týdne do 31. března musí předložit parlamentu i radě eh, aplikaci finanční kázně eh, na rozpočet roku 2014. Komise připravuje návrh, to mohu říci. Eh, dorazí k vám příští týden, protože konečný termín je, jak řečeno, 31. března a poté rada a parlament musí do 31. června letošního roku tu míru finanční kázně stanovit. Pokud tak neučiní, tak to učiní komise. A později pak komise může ještě navrhnout úpravu eh, eh, této eh, míry a to cestou dopisu v anebo také konečnou dohodou o víceletém finančním rámci a rada může tedy také do 1. prosince tuto míru upravit. Proč 1. prosince? Protože, jak zpravodajka správně řekla, 1. prosince začneme vyplácet přímé platby. Takže zemědělci i členské státy musí tu sazbu eh, do té doby znát. Tolik k finanční kázni. Návrh obdržíte a samozřejmě bude pak předmětem jednání tohoto výboru. Děkuji. Bene, se non ci sono interventi... Dobře, děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí o slovo, tak má slovo ještě paní Dačila. Děkuji, já jsem si se zájmem vyslechla příspěvky kolegů a závěry jsou dostatečně jasné. Potřebujeme prostě větší jistotu. Kromě toho také vyplynulo to, že Zásadní jistota by měla spočívat v tom, že budou zamítnuty veškeré návrhy, které budou usilovat o škrty v rozpočtu. Já si myslím, že náš výbor by měl um, hájit, plně hájit tyto cíle a v tomto smyslu bychom také měli pochopit vazbu mezi rozpočtem um, vy, vyčleněným na zemědělství a globálním rozpočtem Evropské unie. Děkuji. Ještě se přihlásil o slovo John. Just a further clarification. Pouze další eh, vyjasnění eh, ze strany komise. To, co jste eh, řekla, znamená, že finanční kázeň určitě bude letos aplikována. Eh, eh, bude to znamenat eh, redukci 2-3 v rámci rozpočtové kapitoly a pak to bude distribuováno, rozděleno na členské státy podle toho známého historického rozdělovacího systému, anebo jak to bude fungovat. Bude to stejné pro každou zemi 3 ehm, rovnou měrou, anebo nějak jinak. Můžete vysvětlit, jak to bude vlastně fungovat. Děkuji, Georgi, a dávám slovo komisi. Kristino, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To, co komise učiní v souladu s nařízením o přímých platbách, bude, že stanoví eh, jednu sazbu pro zemědělce. Není to sazba na členský stát, ale je to sazba, kterou budou členské státy pak aplikovat vůči zemědělcům, když budou eh, kalkulovat eh, platby na každý zemědělský podnik, ale zatím ještě ty, tato sazba není známa. Bude to obsaženo v návrhu, který bude zveřejněn příští týden. Takový je plán. Děkuji. Thank you. Just a further clarification. Ano, ještě jedno vysvětlení. Ta sazba, která bude stanovena, se bude týkat všech zemědělců, nehledě na uh, velikost jejich pladeb. Bude se to týkat těch zemědělců pod 5000 i nad 5000, nebo tam bude nějaké rozdělení? Děkuji. Borchman. Again, Boršmen. Paní Boršmen, ano, znovu opakuji, že podrobnosti budeme znát příští týden. Mohu vám pouze říci, že když se prováděla reforma v roce 2003, komise sdělila, že uplatní tu franšízu 5000 eh, také u finanční disciplíny, protože tak eh, jsme postupovali u modulace a také vám mohu říci, že návrh, který komise vytvořila, který se týká přímých plateb, eh, Komise v rámci článku 8 navrhuje uplatnit eh, těch 5 tisíc. Ale ještě jednou opakuju, že podrobnosti budeme znát, až bude oficiálně předložen návrh. Děkuji. Žono. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Už se nikdo další nehlásí o slovo. Mohu tedy uzavřít naši dnešní schůzi. Ještě připomínám, že naše příští schůze se koná 25. března v 15 hodin. Prosím komo- koordinátory, aby zde ještě zůstali, abychom mohli pokračovat ve schůzi koordinátorů, kterou jsme dnes dopoledne přerušili. Děkuji všem účastníkům a končím tímto naši schůzi.